dámy a pánové, poslední sdělení. Politická skupina ECR předložila žádost, aby pan Ashley Fox se stal členem i výboru pro životní prostředí.